Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda zahájila zasedání. Jak jsme včera říkala, uh, začneme bodem čtyři, na pořadu jednání a to je paní elisabeth schroedter a její stanovisko uh, k Fondu pro rozvoj venkova a už rovnou dám slovo elisabeth Yeah. Děkuji mnohokrát, milé kolegyně, milí kolegové. No, ti, kteří jsou mezi vámi zde ráno, jistě vědí, co je obsahem mé zprávy. Je to vlastně určitý doplňující prvek k tomu balíčku, který jsme odhlasovali včera, protože jsme opět znovu, mohu konstatovat, nebo tedy možná poprvé v tak dalekosáhlé míře vytváříme společnou střechu pro fondy, kdy venkovský rozvoj je jeho součástí. To už v minulosti existovalo v určitých regionech, zejména ve velmi mm, vzdálených oblastech. A teď tady máme tuto zprávu, eh, která se zaobírá tímto důležitým prvkem regionálního rozvoje a která se hodí právě pod to společné zastřešení. A je to vlastně ten ústřední bod, který je v této zprávě. To znamená, je to legislativní zpráva, měníme text komise, snažíme se o jemná přizpůsobení, to lze konstatovat, protože obecně mohu říci, že jsem s návrhem komise srozuměna, považuji ho za správný, jde správným směrem. Souča obecné nařízení o fondech bude jaksi pokračovat, ale zároveň ten návrh obsahuje to, co i ostatní návrhy, to znamená soustředí své aktivity na strategii Evropa 2020 ale také, a to je velmi zřejmé v dokumentu, na reformy ve společné zemědělské politice. A to je další problém, který je třeba v této zprávě vyřešit, a sice vytvořit rovnováhu mezi těmito dvěma centrálními balíčky. Tento nástroj pro venkovský rozvoj je přesně mezi oběma. To znamená na jedné straně to musíme nasměrovat na regionální rozvoj, musíme to přizpůsobit těm regionálním rozvojům a na druhé straně nelze zapomenout na to úzké propojení mezi rozvojem, mezi vývojem, rozvojem zemědělské politiky a venkovským rozvojem. Je třeba na to pohlížet prakticky. Máme šest obsahových priorit v tomto nástroji a když se na to podíváme, tak to jsou vlastně čtyři, které velice silně navazují a jsou napojeny na společnou zemědělskou politiku. A pak je tady ještě jeden bod, kde můžeme říct, že je to tak na půl. Čili na půl silný regionální dopad a na druhé straně návaznost na ekonomiky, pardon, na hospodaření na nějaké farmě. A pak tady máme ještě jeden stěžení bod, který je výlučně pro venkovský rozvoj. A nikoliv pouze na hospodaření, a není vázán pouze na hospodaření na jedné farmě. A z toho je zřejmé, že prostě nemůžeme konstatovat, že je to nástroj regionální politiky a že všechno děláme jenom proto, aby se to prostě přizpůsobilo tomu jednomu místu. Musí se to hodit i do toho druhého. Já to tady tak zevrubně vysvětluji, protože je tady klíčová otázka pro náš výbor. A sice otázka, abychom, protože už jsme včera při hlasování byli za, abychom tady měli tři kategorie regionu to znamená znevýhodněné oblasti, e, oblasti přechodové a lépe rozvinuté nebo více rozvinuté oblasti. protože když jsme projednávali venkovský rozvoj, měli jsme celou řadu proseb, aby se to udělalo v této oblasti také tak. A já tomu plně rozumím, protože když se podíváme na praxi na místě, vždy to souvisí také s těmi procenty kofinancování, je nesmírně důležité, když tady je několik různých sazeb pro spolufinancování a my se přeci snažíme o zjednodušení celého toho procesu. Dále je to tak, že máme jednu potíž a sice v v zemědělské oblasti sazby pro spolufinancování nejsou stanovovány podle regionu, ale podle toho, jak je podporováno hospodaření na jedné konkrétní farmě. A tady prostě se zdá být, že to je neřešitelný problém, protože se to velmi liší. Já jsem se snažila prostě najít řešení a doufám, že se s ním spokojíte vy všichni. Máme tady dva další požadavky. Za prvé, říci, chceme mít stejné procentuální sazby jako v regionálních nástrojích, protože jinak tady bude nejasnost, protože pro jedno opatření bude taková a taková sazba, v druhém taková a taková, multifondy vůbec nepůjdou. A já jsem se snažila se s tím vypořádat tak, že se tam zapsala tyto alternativy, které tam má, nebo tu obci, tu možnost, protože, jak jsem řekla, máme šest priorit a toto je pouze jednou z nich, která zohledňuje právě to specifikum, Ale jak to teď uděláme? Protože jiné procentuální sazby se vypočítává jinak a sice podle toho, jak se hospodáří na jednotlivých farmách. To znamená, když mám například farmu v horách, tak tam mám jiné podmínky, než když mám nějakou farmu, která hospodaří na mnoha hektarech na ploché půdě. A proto jsem nalezla řešení a to řešení zní, že členské státy mají tuto možnost. Proč je to nezbytné? Protože tady máme také prozbu z těch přechodných regionů, které říkají, my nechceme žádná přizpůsobená procenta, protože to znamená, že bychom potom mohli dělat jenom méně projektů. My chceme raději dělat mnoho malých projektů a to je možné z čistě finančního hlediska pouze zůstane procentuální sazba nízká. To znamená, já jsem sem sepsal určitou možnost do té zprávy ty členské státy, které chtěly mít stejnou procentuální sazbu, což je lepší pro jejich multifond programy, ty to mohou učinit, protože peníze jsou v omezené míře, mají tedy méně, Někteří mají méně peněz a ti, kteří říkají, chceme raději méně, chceme raději méně peněz, ale více projektů, ty to také budou mít jako možnost, protože ty země říkají, pro náš venkovský rozvoj je to daleko důležitější a praktičtější pro zohledňování hospodaření jednotlivých farem. To znamená, je to určitá možnost a domnívám se, že jsem tím vyšla vstříc zejména kolegům z EPP. Je tedy možné ve členském státu dát stejné, stejné procentuální sazby, ale státy, které si to nepřejí a chtěli raději mnoho malých projektů, mají tuto možnost. A protože je tady i možnost vnitrostátního spolufinancování, mohou to dělat. A já to považuji za geniální řešení a přemostění tohoto problému, který zde byl. Zpráva má jednu vlastně jednu největší prioritu, to je jasné, to jsou ty jednotlivé skupiny skupiny, lídrové skupiny. Máme tady užší spojení k obecnému nařízení, článek 28 a článek 31 v obecném nařízení. Tady jsme převzali tuto metodu lídr a pak je pouze specifikovaná v tomto dalším návrhu nařízení. Já jsem se snažila to přizpůsobit v této zprávě. To jsou tedy ty nejdůležitější stěžení body. Ještě jednou, proč metoda lídr, protože metoda lídr pochází z venkovského rozvoje, etablovala se již 20 let a osvědčila se, byla nesmírně úspěšná a proto jsme ji zahrnuli do obecného nařízení, protože se domníváme, že to může platit i pro iniciativy v oblasti zaměstnanosti a pro městský rozvoj. Proto jsme to převzali této souvislosti je tady ještě jedna malinká potíž a to by mohlo být později velkým problémem a o tom se bude velice intenzivně diskutovat. Už se vlastně o tom hovořilo. A to je otázka definice venkovského rozvoje. Někteří říkají, to nechceme. Já to chci. Já se domnívám, že by to mělo být i pro venkovský rozvoj. Otázkou je, jak by taková definice měla vypadat, abychom tady neměli dvě definice mezi státem venkovským rozvojem, aby tady prostě to nešlo o jeden metr tam a o jeden metr tam. A pak k tomu ještě přistupuje že sedláci rádi prodávají své výrobky ve městě. To znamená, ten stánek, který mají ve městě, aby prodávali své produkty, tam to nebude podporováno z tohoto fondu. To musí eventuálně se nechat podporovat z jiného ministerstva. Tady musíme prostě najít mé řešení, nějaké řešení. Můj návrh je, abychom tam dali funkční prostory. To znamená, aby se k tomu dostal i ten venkovský aspekt. To najdete vlastně v té zprávě detailně. To jsou body, o nich se domnívám, že jsou centrálními body proto, abychom vybavili tento nástroj dostatečně právě proto a z toho hlediska, že stojí mezi těmi dvěma nástroji tak, aby mohl fungovat na místě. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, Elizabeth. Máme tu zpravodaje za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 a také takové, taková opatření, která se zaměřují na udržitelný rozvoj venkovských oblastí, takže už si můžeme v podstatě říci, že jsme ambiciozní v našich cílech, ale máme k dispozici pouze velice skromné zdroje. Takže pokud můžeme využít i zdroje z jiných fondů, tak je to vynikající nápad a měli bychom se ho rozhodně držet. Myslím si, že je třeba podporovat úplně všechny projekty, které se implementují, provádějí ve venkovských oblastech pokud ať už jsou eh, podporovány z Fondu Evropského sociálního nebo z Fondu pro rozvoj venkova. Musíme si pamatovat také to, že druhý pilíř je v nových členských státech, které se stále ještě rozvíjejí, mnohem významnější. Oni musí vlastně dohnat ten historicky, z historického hlediska ztracený čas. Také existuje celá řada aktivit v rámci greeningu a tyto země, tyto členské státy je také musí uplatnit. Takže konkurenceschopnost venkovských oblastí je tam slabší. Musíme tady pamatovat na to, že existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Musíme také pamatovat na praktické záležitosti. Ten systém musí být transparentní a co nejjednodušší. Když předkládá ta žádost a dostanete potom finanční prostředky. Celý tento postup by měl být co nejtransparentnější tak, aby příjemce měl všechny ty věci co nejjednodušší, aby mohl úspěšně realizovat svůj projekt. Takže musíme zajistit, aby všechny tyto aktivity, všechny tyto postupy byly řádným způsobem vyřešeny. Máme tady třeba pozměňovací návrhy 10 a 45. Například pokud je, existuje nějaký projekt, který, který je možné podpořit z různých fondů, potom bude velice obtížné podat žádost o finanční prostředky, získat nějaké proplacení finanční prostředků a tak dále. Takže já mám trošičku obavy z toho navrhovaného řešení a myslím si, že některé projekty by to mohlo dokonce stížit, nebo by to mohlo jejich realizaci úplně znemožnit. Já nemohu podpořit takové řešení, které říká, že může existovat program nebo projekt, který je možné financovat z různých fondů, a to včetně fondu pro rozvoj venkova. 3, 17, 18, 19, 21, 80 a 83, to jsou pozměňovací návrhy, které hovoří o využívání různých fondů pro ten samý program nebo ten samý projekt. Teď eh, metoda LEADER. Už máme místní skupiny, které realizují projekty a tento mechanismus se obvykle využívá pro místní zprávu. Existují pravidla, která, kterým se řídí projekty LEADER, je to článek 42 a 45 a tato pravidla je třeba si vykládat ve spojitosti s příslušným nařízením to znamená finančním nařízením, která se týká společné zemědělské politiky. Myslím si, že hlavní překážkou pro provádění lídru je určitý takový zmatek v tom, jak by se to celé v rámci lídru mělo vlastně řídit. Zvlášť, když hovoříme třeba o platebních agenturách a řídících orgánech a jejich kompetencích. Když máme metodu, jako je lídr, tak musíme pamatovat také na to, že je třeba koordinovat jednotlivé činnosti a koordinovat také využívání jednotlivých fondů. V rámci nadcházejícího programového období si myslím, že bychom se měli zaměřit především na místní úroveň. Místní skupiny by měly vypracovávat strategie pro místní rozvoj. Musíme také si uvědomit, že je třeba podpořit skupiny, které v, přímo na místní úrovni realizují projekty. Máme tady třeba 6, 67 a 72, to jsou pozměňovací návrhy, které se tomu věnují, například potom dále 14 a 82. To jsou pozměňovací návrhy, které se týkají 10% podpory, tady toho stropu 10%. A myslím si, že to bychom měli přesunout pod metodu LEADER také zazněl návrh, aby 40 bylo přesunuto nebo věnováno na greening a také na eh, projekt Nature Natura 2000. Také na směrnici eh, o hospodaření s vodou. To znamená, že téměř polovina těch peněz bude věnována na pouhé dvě oblasti v rámci toho programu. Já si myslím, že to není dobře. Protože všechny ty ostatní akce, například zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoj venkovských oblastí, na této velice důležité oblasti potom půjde už jenom polovina všech možných prostředků a to není dobře. Myslím si, že bychom měli mít povinné stropy alespoň 10 na, každé, na každou jednotlivou eh, oblast, na každý jednotlivý cíl, to je pozměňovací návrh 46. Myslím si, že bychom vždycky měli přizpůsobit příslušné cíle potřebám příslušného regionu. Tento strop 10% v rámci lídru mi připadá příliš vysoký. Myslím si, že celá ta metoda se velice těžce realizuje. Ve stávajícím programovacím období je ten strop stanoven na 5% a v novém období to bude dvě a půl. A jenom velice málo členských států zatím bylo schopno vůbec využít ty finanční prostředky i v rámci těch nižších limitů. Teď ještě pohovořím o definicích. Myslím si, že některé z těch definic jsou stále příliš matoucí a nejsou dostatečně podrobné. Například propojení mezi venkovskými a městskými oblasti. 1, 3, 16, 20, 21, 25. To jsou pozměňovací návrhy, které se týkají právě této oblasti. Já doufám, že budete moci vzít moje připomínky v úvahu. Děkuji, nevidím tady žádného stínového zpravodaje. Kdo by si přál promluvit teď? Pan Oldřich Vlasák? Nikdo jiný se nehlásí, myslím? Ne. Nikdo jiný. A poté si vyslechneme komisi. Mě za slovo, paní předsedkyně. Eh, já musím ocenit eh, práci zpravodajky nad, nad tímto velmi důležitým materiálem, který doplňuje veškeré, ty, eh, veškeré ta nařízení, která jsme vlastně hlasovali včera. Chci říct si jenom pár poznámek. První otázka se týká ambice nějakým způsobem charakterizovat a definovat venkovské oblasti. E, tady musím říct, že máme velké zkušenosti s tím, jak definovat městské oblasti. Víte, že nakonec jsme se shodli a byla to má zpráva na tom, že je velmi složité v evropském měřítku definovat městský prostor, protože ty podmínky jsou v jednotlivých státech velmi rozdílné, historické podmínky jsou jiné, přírodní a totež se týká venkova jako takového. E, co se mi ale líbí, je oblast funkčního území, které sice nemáme také metodicky vymezené, ale já to spíše vnímám jako spádové území, které musí zajistit samozřejmě dostatečnou e, kvalitu služeb pro e, obyvatele, které tam žijí a zajistit fungování celého tohoto území v propojení venkova s městem Eh, další má poznámka se týká metody LEADER. Tady plně souhlasím s tím, že je to metoda velmi populární. Eh, je potřeba si uvědomit, že má i mnohem jednodušší způsob implementace a získávání prostředků, na čemž bychom měli trvat dále ale je potřeba si také uvědomit, že zatím měla k dispozici daleko menší množství finančních prostředků. Jakmile dojde k navýšení tohoto počtu, tak dojde k větším komplikacím a je potřeba se potom podívat na procenta, které se týkají vyčlenění peněz na administrativu, která ve stávajícím období je relativně vysoká, dosahuje 25%, čili tam by mělo dojít k nějakému omezení. A poslední má poznámka se týká projektů, které by se prostřednictvím eh, MASEK, čili Local Action Groups, eh, realizovaly. Veškeré tyto projekty musí být v souladu s místními plány rozvoje, s regionálními plány rozvoje, aby tam nedocházelo eh, k nějakým problémům jako takovým. Čili to jsou mé poznámky k tomuto materiálu a těším se na spolupráci. Uh, uh, uh, Děkuji a teď bych chtěla požádat náměstka krajiny ředitele z DG Agri, který se zabývá rozvojem venkova, pana Jiřího Plevu. Thank you, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Především bych rád poděkoval za eh, komisi výboru REGI za vynikající práci odvedenou na tomto návrhu stanoviska o rozvoji venkova a politice rozvoje venkova. Komise je toho názoru, že tento dokument ukazuje eh, podrobnou znalost výzev, kterým je třeba čelit ve venkovských oblastech a také logiku, která stojí za návrhem od komise. Tento dokument eh, poukazuje nebo ukazuje na celou řadu pozměňovacích návrhů a já bych se o některých z nich rád stručně zmínil. Začneme metodou lídr. Já plně sdílím vaši analýzu a to, že lídr je jedním z nejdůležitějších nástrojů EU zaměřených na podporu místní, na místní úrovni a e, na politiku vedenou z dola směrem nahoru a také na implementaci politiky. Také mne těší, že jste došli k závěru, že lídr, lídr je přispěním k viditelnosti Evropské unie mezi občany. Proto komise navrhla, že za prvé rozšíří tento eh, nástroj eh, do eh, společného rámce nástrojů, že posílí ten postup z dola nahoru, tím, že se zlepší způsob rozhodování a reprezentace jednotlivých partnerů na lokální úrovni a také, že se zlepší kvalita strategií rozvoje přímo těch lokalit. Zemědělský fond pro rozvoj EFRD je jediným strategickým fondem, který ukládá minimálně 5 výdajů na program nebo na metodu LEADER. Chápeme, že je třeba postupovat různou eh, rychlostí, abychom zdokonalili absorpční kapacitu také u tohoto programu. A spíše než eh, navyšovat minimální příspěvky do, eh, z lídru na, na 10 na úrovni EU, ty členské státy, které chtějí postoupit dále, tak mohou učinit na dobrovolné bázi. Ale komise už vytvořila pobídku pro vyšší eh, náklady eh, z, z nástroje eh, LIDR prostřednictvím spolufinancování až do 80 co se týče stávajících skupin lidr, komise úplně souhlasí se spravodajem, že bychom měli využívat tu zkušenost, kterou jsme nazbírali a využívat těchto příležitostí i pro následující období. Nicméně měli bychom k tomu mít jasnou strategii a adaptovat se na budoucí výzvy, které u každé jednotlivé skupiny je třeba eh, na základně místní rozvojové strategie důkladně zhodnotit. A na základě toho by eh, se měl provést eh, jasný selekční proces. To by se mělo týkat každé té jednotlivé skupiny. A nyní ohledně opatření zaměřených na klimatické a ambientální výzvy. Výbor REGI velice bedlivě sleduje, jak to, jak zajistit, že budeme schopni čelit výzvám eh, klimatu i v životního prostředí, jak blízké i v budoucnosti. A proto zpravodaj navrhuje, aby alespoň 40 prostředků z FRD eh, v jednotlivých členských státech bylo věnováno na eh, opatření zaměřená na ochranu životního prostředí oproti tomu číslu 25%, které bylo navrhováno komisí, anebo 30%, mm, které bylo navrhováno agri. Komise si myslí, že není zapotřebí klást tento požadavek jako právní závazek, protože hlavním nástrojem k vedení programu na rozvoj venkova je eh, proces strategického plánování. Po roce 2013 programy na rozvoj venkova se budou zakládat více na výsledcích než na eh, výdajích jako takových požadavky na výdaje, těch 25 jsou jakousi e, záchranou e, brzdou a mohou být použity e, při vyjednávání o principech mezi komisí a členskými státy. Takže to není takové natvrdodané, natvrdodaná právní povinnost. Nicméně můžeme o tom ještě dále diskutovat, o tom, jak aplikovat přesně toto procento. Ohledně možnosti vymezení prostředků minimálně 10 EFRD do jednotlivých ze šesti priorit. Co se týče strategického plánování, eh, si myslím, že financování z fondu e FRD by se mělo zaměřovat eh, na jednotlivé cíle prostřednictvím eh, o vyhodnocení jednotlivých výzev a každý členský stát by se měl snažit dosáhnout cílů EU eh, e 2020. A na základě těchto úvah tedy a by se měly tyto prostředky vyčlenovat eh, s ohledem na cíle spíš než na základě nějakého, nějaké minimální vyčleněné částky, která by byla stanovena pro jednotlivé priority. Také beru na vědomí to, že výbor REGI navrhuje celou řadu změn týkajících se cílů a priorit budoucího rozvoje venkova. Obecně komise hodnotí situaci tak, že většina změn bude navrhována v rámci jednotlivých politik a v důsledku toho Eh, se bude zaměřovat především na dosažení cílů, které byly stanoveny. Jde o to, abychom zrychlili eh, propojení eh, mezi, nebo posílili propojení mezi městskými a venkovskými oblastmi. A chtěl bych připomenout o, o partnerství a také dohody související s nástrojem LEADER. Ohledně rozvoje podnikatelské sféry komise plně souhlasí s tím, že zvláštní pozornost je třeba věnovat malým a podnikům a mikropodnikům a podporovat jejich tvoření. Nicméně chci zdůraznit, že větší podniky by neměly být vyčleňovány z podpory například co se týče inovace, eh, přenosu znalostí a je zapotřebí zachovat inkluzivní přístup. Také bych se rád stručně zmínil o vyšším spolufinancování u přechodných regionů. Tomuto tématu se věnujeme v rámci diskuze o víceletém finančním rámci a výsledek z této diskuze určitě bude brán v úvahu v závěrečném návrhu. Podařilo se mi zde se zmínit jen o několika eh, z jednotlivých témat, která byla již uvedena, ale chci vás ujistit, že komise velice vážně se zabývá prací výboru REGI, eh, který mm, se zabývá tedy rozvojem venkova. Eh, těšíme se na další plodnou spolupráci a výměnu názoru. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Přeje si ještě Elizabeth k tomu něco dodat, jenom stručně. <laughs> um, no? Ich will drei Sachen. Chci říct si tři záležitosti. Za prvé, co se týče komise, stávaj, že stávající skupiny lídr budou uznávány, ale samozřejmě budou přeskoumávány jejich projekty, než dostanou nové peníze. S tím jsem srozuměna, ještě se tedy podívám na to, zda bychom to mohli eventuálně poopravit co do formulace. To je správné, to jsem měla na mysli. Já nechci mít automatické uznávání, ale nechci, aby tyto skupiny musely být nově tvořeny. Čili budou-li existovat dobré nápady, prosím, obraťte se na mě, já se pokusím to eventuálně ještě nějak vylepšit, ale myslím si, že stávající formulace běžela dobře 20 let, domnívala jsem se, že to může fungovat i dalších 20 let docela dobře. Já se domnívám, že je to vlastně v tom obsaženo, oč nám jde, ale můžeme to popravit. Eh, dále, co se týče eh, procentuální sazby. Příslušný výbor je v této oblasti výbor pro životní prostředí. Já jsem se orientovala podle jejich postoje, eh, co se týče toho navýšení. A ta poslední záležitost přechodné oblasti, já se domnívám a jsem spokojena, že mé navrhované řešení naráží na pochopení komise eh, a jsem ráda, že eh, tady budeme pochopeni navzájem. Děkuji, tím jsme dokončili tento bod na pořadu jednání a teď bych chtěla navrhnout, abychom se stanovili lhutu pro předkládání pozměňovacích názorů, návrhů 16.7. ve 12 hodin pravé poledne. Vážené kolegyně a kolegové, teď bych se chtěla přesunout k dalšímu bodu na pořadu jednání, nicméně musíme projevit určitou flexibilitu, protože Markus bude muset jít hlasovat. Takže bych se teď chtěla zeptat, kolik lidí by se chtělo vyjádřit k jeho zprávě Connecting Europe. Tak, abychom se to mohli naplánovat. A chci se tedy zeptat všech, včetně stínových zpravodajů. Oldřich je jediným stínovým zpravodajem. Jedna, dva, tři, čtyři. Máme tady čtyři přihlášené řečníky, takže to musíme eh, přesunout na tři čtvrtě na jedenáct, protože za pět minut to už nestihneme, Markus musí za chviličku odejít. Musí jít hlasovat, hlasovat na výbor ITRE, takže ve tři čtvrtě na jedenáct. Problém ale je, že paní Kleve tady také není. Takže, Markuse, máme ještě 8 minut. Možná bychom tady mohli začít teď, protože paní Kleva tady ta, také není. Já bych teď mohla to jednání přerušit, ale nebude to asi mít moc smysl. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný. Bohužel budu muset hned eh, odejít do výboru ITRE. Tady se jedná o směrnici týkající se účinného hospodaření s energiemi. Tam jsem s tím novým zpravodem, proto prostě tam musím mít. Včera jsme hlasovali eh, o nařízení mm, týkající se změny strukturního fondu eh, a sice kompromisní návrh 50 k příslušnému článku, kde jsme se snažili Eh, vylepšit záležitosti týkajícího se, týkající se fondu soudržnosti, ale myslím si, že došlo jaksi k milnému mm, eh, hlasování, protože předtím jsme se domluvili jinak. Domluvili jsme se v pracovních skupinách společně se skupinami z výboru pro dopravu a z výboru pro regionální rozvoj, že to tak úplně v souladu není. Opakuji, oč jde pět nejdůležitějších bodů. Za prvé, Velice silně jsme pro tuto Connecting Group Facility, protože se domníváme, že důležité regiony v Evropě by měly být eh, sváděny dohromady. Za druhé, že členské státy, které se toho účastní na každý pád, chceme vyjmout z toho omezení 2,5% podpůrných prostředků HDP, protože není fér, máme-li nástroj, který je centrálně spravován přes komisi, kdybychom potom trestali členské státy za to, že proto eh, musí jít nad rámec těch 2,5 Další bod. Navrhuji silnější zaměření tohoto nástroje na přeshraniční regiony, na ty opravdové příhraní, pohraniční a příhraniční úseky abychom prostě ty, tato hraniční pásma ještě specifickým způsobem upřednostnili. A nakonec by v rámci tohoto nástroje přece jenom, pakliže by došlo k propadnutí peněz v rámci tohoto nástroje, tak navrhuji určitý recycling nástroj zejména pro ty státy, které vězí ve velkých finančních potížích, aby znovu měli možnost za, komisní, za odpovědností komise tyto peníze použít. Budou si to ty dotčené země přát. To je ještě jednou konkrétní návrh, který najdete v návrhu toho legislativního textu. Teď bohužel musím na chvilku zmizet, ale doufám, že ve tři čtvrtě na jedenáct budeme moci diskutovat o tomto tématu, nebo snad ne. To musí rozhodnout teď paní Hibnerová, jak budeme postupovat dále. I hope that you will still have... Já doufám, že můžete budete moci zůstat ještě pět minut, ale pokud budete muset hned odejít, tak můžeme přes, přesunout naši diskuse. Ale můžete tady zůstat ještě pět minut. Vidím, že Oldřich Vlasák je jeden ze stínových zpravodajů, který tu je. Ale potom tady budeme pokračovat ve tři na 11. Takže Oldřichu, myslím, že ještě máte prostor. Já se teda přiz... já se přiznám, že bych radši měl ucelenou debatu s kolegy, abychom mohli reagovat na, na tyto věci. Dobře, takže můžeme teď přerušit zasedání, protože Oldřich by raději tady chtěl mít tu komplexní debatu. Tento bod tady odložíme, doufejme na tři čtvrtě na jedenáct. Evgeny je tady za, pan, za paní Kleva, takže já myslím, že se můžeme přesunout k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je zpráva o finančních nástrojích pro malé a střední podniky. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kolegyně Kleva mě požádala, abych ji omluvil za to, že nemůže předložit tento návrh stanoviska osobně kvůli závažným politickým závazkům doma ve Slovinsku. Před několika týdny ve výboru REGI jsme hlasovali o stanovisku paní Kleva o využití finančních nástrojů v následujícím finančním víceletém rámci a došlo k dohodě o tom, že tento finanční eh, nástroj by měl hrát velkou úlohu eh, v následujícím finančním rámci. A Paní Kleva napsala návrh stanoviska týkající se právě finančních nástrojů pro malé střední podniky, které jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj. A to v souvislosti se zprávou um, účetního dvora z dubna tohoto roku. Hlavním eh, závěrem této auditní zprávy bylo, že efektivita a účinnost uh, Evropského fondu pro regionální rozvoj a výdajů na malé a střední podniky bylo zdrženo regulačním eh, rámcem, eh, který nebyl eh, přesně uspůsoben tomuto využití finančních prostředků. Proto tedy paní navrhovatelka toto zmiňuje a hovoří o tom, že k této situaci tedy nebo tedy k tomuto závěru došla Evropská komise v kapitole 4 o finančních nástrojích ohledně návrhu eh, pro eh, sdělení o eh, finančních nástrojích a platformách. Žádá tedy zajištění zjednodušení finančních nástrojů. Na základě těchto zjištění se zde zmiňuje, že v legislativním návrhu pro další plánovací období je zapotřebí vytvořit eh, patřičnou, patřičné propojení eh, pro hodnocení programů eh, tak, abychom zajistili důkladně zajištěný systém monitorování a hodnocení konkrétně určený pro finanční nástroje. A paní Kleva je toho názoru, že tedy eh, účetní dvůr na jedné straně chce, přeje si tyto nástroje, aby působily pakovým efektem, a ona eh, připomíná, eh, že jsou zde mm, finanční prostředky, které mají být věnovány pro regiony, které se ocitají ve složitých situacích, které jsou znevýhodněné. A proto aby se neměly zaměřovat tedy tyto finanční prostředky jen na krátkodobou ziskovost, ale také na dlouhodobou eh, stabilitu. A bylo by podle paní navrhovatelky velice důležité na eh, mm, období finanční rámce 2012 až 2027, eh, aby mohli využít finanční nástroje v politice soudržnosti. Děkuji vám, těším se na diskuzi. Prozatím to mám jen pana Nisleroje Prosím, rozmyslete si, jestli si přejete hovořit, přihlašte se. Kolik máme minut? Kolik si přejete? Pokud nejste ještě vyčerpáni po včerejším hlasování, dobře, budu si tedy šetřit čas na později. Na základě tohoto stanoviska, které nám bylo předloženo, chci říci, že je opravdu důležité, než začneme zabývat novým plánovacím obdobím, aby byly jasně definovány jednotlivé pojmy. A nový, nové finanční nařízení se také zabývá těmito nástroji. A bylo už přijato to, že tyto nástroje, které umožňují jak bych to řekl, zajišťovat malým a středním podnikům příležitost získat peníze v těch obdobích, kdy zejména banky nepřispívají. A to je právě ten problém, který se nyní prožívá, e, protože nejde o podnikání jako takové, ale pokud jdete e, do velké banky třikrát tak banka vám řekne, dobře, ukažte nám, jakým budete mít zisk za dva roky. A e, na základě toho vám případně poskytnou peníze. Problémy s financováním e, tedy ukazují, že je zapotřebí být kreativní. Za těchto, mm, za těchto podmínek vidíme, že tyto podmínky jsou tedy spíše restriktivní, nejsou nejsou eh, takto kreativní a my bychom měli pokračovat dál, tedy nejen v debatě, ale především s novými nástroji. Zde ve výboru bychom měli být schopni se zaměřit právě směrem těch nových finančních nástrojů a mít v nich méně omezení. Každá země eh, v těch programech eh, FRD může, by měla mít možnost využívat tyto nové nástroje. Ale státy, alespoň tak já to vidím eh, z těch dokumentů, využili Jessica nebo něco jiného, určitý program, prostředky z nějakého fondu, třeba z FRD, tak aby eh, mohli mm, použít tedy ty nové nástroje. A my bychom se měli snažit zde mít eh, určitý prostředek pro eh, sdílení rizik a měli bychom zdůrazňovat možnost, že malé a střední podniky by měly mít příležitost účastnit se i takových nástrojů, které lze v jednotlivých státech využít, eh, ale bez toho, že by zde byla povinnost je využívat. Eh, to je důležitý prvek, který by měl být vnesen do diskuze s radou. Aby bylo řečeno, ano, využijte této možnosti. Výborné je to, že pákový efekt těch eh, nových finančních nástrojů může být mnohem vyšší než efekt eh, tradičních dotací. A to je způsob, jak to může jít dál. Evropský parlament toto zdůraznil v mnoha usneseních a u mnoha nástrojů zdůraznil, jak je to důležitý prostředek pro malé a střední podniky, aby mohly nastartovat svou činnost. Takže z naší strany se nejedná o žádné váhání, ale spíše o skutečnost, že je zapotřebí eh, zajistit eh, kvalitu managementu eh, v členských státech, v regionech, tak, aby ta kvalita managementu byla využita, aby se zlepšovala Velice často eh, ve Fondu pro rozvoj venkova je zapotřebí spolupráce mezi malými a středními podniky. A to platí pro malé i střední podniky, které, o kterých se hovořilo včera a hlasovali se proto, aby eh, tyto podniky nebyly eh, vyloučeny, aby žádné podniky nebyly vyloučeny z inovačního řetězce. Malé a střední podniky byly často podporovány většími podniky, konsorci. V tomto smyslu bych chtěl tedy zdůraznit význam těchto nástrojů. Chtěl bych zdůraznit jaké jsou cíle pro malé a střední podniky v těch eh, budoucích programech a jsem přesvědčen, že výsledek může být zajištěn tak, že se nebudeme muset vracet k výboru pro, rozpočtu, pro kontrolu rozpočtu eh, s celou řadou problémů, takže se nám podaří vše eh, jasně zakotvit ve finančním nařízení. Děkuji. Děkuji, Lamberte. Myslím, že na další tři schůze si opravdu vy, využil svůj řečnický čas. Ještě někdo? Uh, Jan Simpson. Uh, Děkuji. Vzhledem k tomu, že pan Van Nistel nevyužil celou tu půl hodinu, kterou, která nám zbývá, tak já ten zbytek využiji za něj. Myslím si, že především je pravda, že to, co se dělají z členské státy s tímto nástrojem, je velice důležité a také je důležité to, co s nimi nedělají z mých zkušeností vyplývá v mém regionu, téměř, že téměř před deseti lety jsme chtěli zahájit funkci toho revolvingového fondu, ale museli jsme velice bojovat s vládou pět let, abychom vůbec zjistili, jestli je to možné, jestli je to legální. A nakonec tedy se nám podařilo to spustit, teď to funguje, všichni jsme s tím spokojení, protože všichni vidí, že je to užitečná věc. A já myslím, že bychom teď, v době, kdy bankovní systém nám v podstatě mm, krachuje, tak bychom měli hledat nové podpůrné nástroje na místní a regionální úrovni, abychom se mohli podívat na to, že lidé v regionech, jako je třeba ten můj, kde je eh, hodně cestovního ruchu, malí podnikatele, střední podnikatele, Jestli by se ty prostředky nemohly tímto způsobem eh, schromažďovat, musíme něco takové, takovéto nové typy spolupráce podporovat. Myslím si, že budou růst ve své důležitosti. Děkuji. Pokud zde není nikdo, eh, další, kdo by se chtěl přihlásit o slovo, tak myslím, že Rachel Rankly eh, z finančního oddělení by chtěla asi pohovořit jménem komise. Ano, děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za to, že jste mi dala slovo za komisi. My bychom chtěli poděkovat především panu zpravodajovi za velice podrobnou práci paní zpravodajce tady na eh, tomto stanovisku. Jak už zmínil první řečník, tak my skutečně souhlasíme s tím, že naše legislativní návrhy se do jisté míry pokoušejí eh, reagovat na kritiku ze strany účetního dvora, aby bylo všechno a ten právní rámec jasnější, transparentnější, jednodušší. A to včetně uh, těch posuzování ex ante, lepších zpráv a tak dále. A tady bychom chtěli zdůraznit eh, význam práce spolulegislativců na tomto balíčku. Pokud jde o návrh naší zprávy, tak Především ten leverage efekt, to je věc, kde souhlasíme s vašimi doporučeními. Myslíme si, že ta definice a vůbec jednotlivé aspekty musí vzít v úvahu specifické cíle politiky a také samozřejmě to přístup sdíleného řízení. Myslíme si, že je to dostatečně zdůrazněné v tomto stanovisku. Myslíme si, že to, co navrhujete, by určitě nemělo být ale povinné pro všechny členské státy, pro všechny operační programy. Může to být taková možnost ten násob, efekt násobení mezi jednotlivými fondy by neměl brát v úvahu vnitrostátní příspěvky z rozpočtu, protože to takto nemůže být posuzováno. Musíme skutečně to posuzovat podle části financované z EFR. Pokud jde o, tu, o ty auditní zprávy, jak už se tady říkalo, tak si myslíme, že by to bylo něco dobrého my to v podstatě navrhujeme tak nějak na rok třeba 2016, abychom měl, mohli vzít v úvahu celé to ukončené období, abychom mohli skutečně zhodnotit, jaký byl dopad tohoto nástroje. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nevím, jak bychom mohli vaše připomínky zprostředkovat paní zpravodajce. Možná, nevím, jestli byste to mohla poslat písemně paní zpravodajce Kleva, tak aby to mohla zapracovat do svého stanoviska. Takže v podstatě jediná věc, která zbývá, je stanovit si lhůtu a to je 16.7. 12 hodin, opět pravé poledne. To je tady lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a myslím, že tím můžeme tento bod uzavřít. Dovolte, abychom teď přestu, přešli eh, k bodu 18 na pořadu jednání a to je průběžná zpráva Andreje Kovačeva, průběžná zpráva v zájmu dosažení pozitivního výsledku eh, postupu schvalování víceletého finančního rámce. Je to období 2014 až 2020. Takže teď už dám slovo Andrejovi. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Skutečně je to tady eh, zpráva o průběžné zprávě, která se týká víceletého finančního rámce, protože bude také konečná závěrečná zpráva později, kde tady bude jasně řečeno, zda ano nebo ne. Ty diskuse začaly už téměř před rokem vzhledem k finanční krizi a některé vlády tady teď eh, navrhují zvýšení eh, objemu finančních prostředků v rámci víceletého finančního rámce. Já si myslím, že bez dostatečných finančních prostředků se nám nepodaří dosáhnout v cílu strategie EU 2020, tak jako se nám to nepovedlo u Lisabonské strategie. Musíme tedy zajistit, abychom se nezaměřovali jenom na krizi, aby ta mentalita nebyla tak strašně zaměřená na krizi, na to, že musíme snižovat eh, rozpočet, protože máme teď hospodářskou a eh, ekonomickou krizi, protože to je přesný opak toho, co bychom měli udělat. My no, už jsme si stanovili svoje cíle v rámci strategie EU 2020 a teď musíme zajistit, abychom měli pro to dostatečné zdroje. Potřebujeme mít takový rozpočet, který eh, našim občanům přinese jistotu a bezpečí do, musíme jako priority vzít investice do zvýšené kvality, protože ty regionu, ta regionu přinese růst a finanční eh, stabilitu. Proto by politika soudržnosti měla být nadále největším, nejdůraz, nejvýraznějším pilířem evropské solidarity. Musí přinést výhody v celé Evropské unii. Přímí uh, příjemci, ale také ti, kteří přispívají do rozpočtu Evropské unie na eh, obchod, eh, přinese to také eh, větší sílu společnému trhu a dostatečné zaměření a absorpce rozpočtu umožní regionům větší úspěch, dostatečnou účast na vnitřním trhu a tím dosažení cílů EU 2020. Já navrhuji výboru pro rozpočet, aby Evropsk, Evropskému parlamentu zajistil silnou vyjednávací pozici ve vztahu s komisí a chtěl bych vzpomenout, že teď jednání jsou v, rozhodno, v rozhodujícím stádiu. Náš pan kolega Salvador Garriga představil zprávu, která byla už schválena v roce 2011 a také jsme měli usnesení o víceletém finančním rámci a vlastních strojích, které jsme přijali letos během červnového plenárního zasedání. A 22.6. jsem ve svém dokumentu doporučil, aby 376 miliard eur na politiku soudržnosti, které mm, komise navrhuje, to by mělo být takové úplné minimum pro politiku soudržnosti a skutečně by to mělo být minimum, pod které už během budoucích jednáních o víceletém finančním rámci nikdy nepůjdeme. Vážené kolegyně a kolegové, myslím, že je třeba jednu věc vyjasnit tady a já žádám to vyjasnění od komise, protože minulý týden pan komisař Levandovský nám poskytl technickou aktualizaci celkové částky kvůli makroekonomickým ukazatelům, ale pořád nám to celé ještě není jasné, protože podle tohoto dokumentu politika soudržnosti bude mít o 3,43 miliard eh, více, takže 379 miliard přibližně to má být, ale na další stránce se hovoří o jiném čísle, tam se hovoří o minus pěti miliardách, takže včera jsem skutečně se velice snažil eh, tomu podobně třikrát jsem si tu stránku přečetla, stejně jsem to nepochopil, takže bych chtěl se obrátit na komisi a zeptat se, jak je to možné. Protože vy to tady chcete aktualizovat kvůli tomu, že bude vstupovat Chorvatsko a máme tedy nové ekonomické a makroekonomické ukazatele, ale na jedné stránce máte minus 5 miliard a na další stránce plus 3 miliardy na politiku soudržnosti. Takže to si musíme určitě vyjasnit, jaké to konečné číslo tady je. Pokud je o ten legislativní balíček pro politiku soudržnosti, nám ukázal, že jsme připraveni bránit svoje společné stanovisko, protože je to naše zodpovědnost vůči občanům. My jsme žádali reformy, které politiku soudržnosti přizpůsobí skutečným eh, potřebám našich regionů, aby byla efektivní, účinná, aby byla přístupnější a transparentnější pro příjemce, aby byla lépe spravovatelná eh, vnitrostátními, místními a regionálními zprávami a to je něco, co je rozhodně i cílem našeho výboru. Tyto priority ale by nemohly být dosažitelné bez finančních strojů. A proto chci tady, abyste mě všichni podpořili při bráň, obraně této minimální částky v rámci vyjednávání o víceletém finančním rámci, že tady nepůjdeme pod tu aktualizovanou částku. A já si myslím, že by to tady asi mělo být více než že to nemí, není těch minus 5 miliard. Já doufám, že dneska si to tady vyjasníme, že nám to vyjasní zástupce komise. Já se těším také samozřejmě na názory mých kolegů. Já jsem včera hovořil stínov, se stínovými zpravodaji ohledně tohoto tématu a samozřejmě se těším na vaše příspěvky. Děkuji. Sorry, thank you very much. Before... Děkuji. Jenom jedno ujasnění, než předám slovo stínovým zpravodajům zejména ze socialistické skupiny. Ta čísla, o kterých hovoříte, ten, ta technická aktualizace týkající se Chorvatska a makroekonomických čísel, na to určitě komise bude reagovat, ale víceméně jde o to, že je to jediná politika ve víceletém finančním rámci, která závisí, co, hled, co se týče kvality, eh, pardon, kvantity, na předpokladech, které jsou dány na předpovědi a na základě tedy těchto před, eh, předpovědí to bude minus 5 miliard, ale pro uh, přistoupení Chorvatska je to plus 8 eh, miliard, takže v podstatě se jedná o 3 miliardy plus a to je tedy těch 8 miliard navíc minus 5 miliard. V návrhu komise to ještě máme Connecting Euro Facility, takže to je 376 nebo kolik je to číslo. A v návrhu rady je to tam zmíněno už před několika měsíci, že eh, eh, Connected World Facility mají být mimo tuto politiku, takže to číslo je tedy o 40 eh, miliard nižší. Je to tedy jen technická věc, ale myslím, že to můžeme také prodiskutovat. Georgios má slovo. Děkuji vám. Eh, paní předsedkyně. Vážení kolegové, chtěla bych, chtěla bych především poděkovat eh, řečníkovi za tento návrh stanoviska. Je základem, mm, na kterém můžeme dál budovat naši práci jako výbor mm, ohledně víceletého finančního rámce do roku 2020. Je zapotřebí zvažovat situaci v jednotlivých členských státech a víme, že dlouhodobě evropský rozpočet je nástrojem, k investicím a k posilování konkurenceschopnosti a e, vytváření pracovních míst v Evropě. Co se týče politické soudržnosti, zde je sdělení velice jasné. Je to jediná rozvojová politika. A proto zde musí být k dispozici všem evropským zemím. Soudržnost je skutečnou odpovědí na krizi a to souvisí také s vytvářením nových pracovních eh, míst. K tomu potřebujeme dostatečné finanční prostředky. A jak už bylo připomenuto, chtěl bych se zmínit eh, o usnesení eh, přijatém na plenárním zasedání a o rozhodnutí z výboru SURE. Tak toto, co zde máme, není e, tím cílem, který se snažíme dosáhnout v politice soudržnosti, ale pokud chceme patřičným způsobem reagovat na krizi, musíme mít patřičné nástroje. E, politika založená na zprávě výboru SURE je jakýmsi základním prvkem pro další kroky. 4, jedná se o 420 miliard, 460 miliard eur, eh, které navrhla komise roku 2020. Ale velká část eh, z této celkové částky je na politiku soudržnosti eh, Měli bychom tedy zajistit politiku soudržnosti, která bude skutečně fungovat a tím dosáhneme lepších výsledků. Eh, chtěli přiložit několik pozměňovacích návrhů právě v tomto smyslu, abychom takto mohli eh, zdůraznit to, co chceme říct komisi ohledně politiky soudržnosti v rámci víceletého finančního rámce. Děkuji. Chtěla bych eh, se zeptat, zda ještě někdo chce promluvit? Někdo další ze stinových zpravodajů? Ale no. François? Je to tak? Ne. Lambert van Nistelrooy. Thank you, thank you very much. Just... Děkuji. Já bych jenom chtěl podpořit eh, toto stanovisko. Už jsme o něm diskutovali, není nové, ale rád bych věděl, kam směřujeme, kde chceme skončit. Eh, s celou toto věcí, protože tu máme velice obecné usnesení o víceletém finančním rámci eh, z posledně. Nic se nezměnilo. A co bude dalším krokem, eh, paní předsedkyně? Kdy nastane okamžik, kdy na plenárním zasedání předneseme tuto průběžnou zprávu a kdy o tom budeme hlasovat? My teď všichni nasloucháme jeden druhému, ale já jsem se v tom nějak ztratil. Může mi někdo pomoct? Ano, udělali jsme tedy nějaký pokrok. Včera hlasováním jsme vytvořili první mandát. A je pravda, že děláme ty věci, které nám umožňují jednat efektivně. to, co si přejeme mít na další mm, eh, období. Vytváříme to tady prostřednictvím těchto zpráv a před chviličkou jsme vytvořili nový nástroj a řekli jsme, že nám nejde o to, abychom jen dotovali, ale že si přejeme vytvářet ty pákové efekty. Ale rád bych řekl, že bych eh, mm, toužil potom říct, že, že modernizujeme politiku soudržnosti, že se vyvinula že se zaměřujeme na cíle, že máme integrovaný přístup, že se děje eh, integrované poskytování zpráv. Eh, jak to bylo řečeno před chvilkou panem Kovačevem, tedy že jsme připraveni toto všechno uvést do praxe. Já bych se tedy chtěl zeptat, kdo mne může informovat o tom, Zda to budeme mít tedy na plenárním zasedání v září. Má to být připraveno do 1. září tedy, abychom měli integrovaný dokument, celkový dokument už na říjen na hlasování. Já tomu teď úplně nerozumím a připadá mi to tak trochu nejasné. Děkuji. Kdo ještě by si přál přispět do diskuse? jenom stručně, eh, abych řekla, co já k tomu tedy vím. Průběžná zpráva bude hlasována, právě to teď kontrolujeme. na základě závěru z poslední schůze. Myslím, že to bude v říjnu se bude hlasovat eh, o této průběžné zprávě, tam se tedy nic nezměnilo. Ale na plenárním zasedání tím myslím. Ale jak se na to připravíme? Ta průběžná zpráva, eh, která spadne jen tak z nebe, nefunguje. Kdy se na to připravíme? Kdy... Ano, my připraveni jsme, my to nemusíme probírat pětkrát za sebou. A teď máte na mysli tuto zprávu, ptá se, ptá se paní předsedkyně. Já ten postup chápu tak, říká paní předsedkyně, že všechny výbory zabývající se rozpočtovým postupem pracují na stanoviscích, která budou předložena rozpočtovému výboru a rozpočtový výbor pravděpodobně bude hlasovat v září podle těch informací, které máme od rozpočtového výboru a následně na plenárním zasedání se bude hlasovat v říjnu. Naše stanovisko tedy nejde přímo na plenární zasedání, ale jedná se o průběžnou zprávu, která byla schválena eh, na konferenci předsedů a e, je to tedy schváleno jako zpráva, která se má poskytnout rozpočtovému výboru. Takže data už jsou jasně stanovena? Ano, my to musíme zpracovat nyní. U nás se bude hlasovat ve výboru v září. To je tedy normální postup, jak, jak toto přednést na plenární zasedání. Bude se to dít prostřednictvím rozpočtového výboru. A ještě něco chci dodat. Ještě dojde k jedné význačné události, jak řekl pan Mavro Janis. Myslím, že 31. srpna bude se konat eh, Rada pro eh, všeobecné záležitosti a na ní jsou pozvaní zástupci Evropského parlamentu, takže se bude diskutovat, eh, přednesou se i nové prvky týkající se v budoucnosti. Bude to tedy znamenat možná i nové prvky pro rozhodování v parlamentu. A tato průběžná zpráva by měla být zprávou, která bude respektovat smlouvu, bude se zabývat tedy i těmi čísly, které jsou ve více finančním rámci. E, zabývá se tím, co komise předložila loni v tom všeobecném nařízení. Pro nás tou nejdůležitější věcí je, že tu máme návrh eh, nařízení, čísla plus makroekonomickou podmíněnost, což si myslím, že je také součást onoho sdělení. Nezabývá se tedy jen politikou soudržnosti, ale také rybolovem a eh, venkovskými oblastmi. Tak eh, ano, je pravda, že to stanovisko je velice skromná záležitost, týká se jen pár čísel, ale v politických skupinách a individuálně musíme přemýšlet o tom, co ještě dodat k tomu stanovisku. Možná nějaká prohlášení, která půjdou trošku za to jediné číslo, ale chtěla bych upozornit na to, že bychom neměli, myslím, komentovat to, co nyní je předmětem interní diskuze na radě. Protože my chceme zavést pozměňovací návrhy, takže bychom měli zatím si nevšímat tedy toho, co se tam děje. To je tedy moje představa. Ano, Konstanc? Já se omlouvám, možná se k tomu vyjadřuji později, já jsem tady chvíli nebyla, ale pokud je o stanovisko pana Kovačeva, tak já jsem to pochopila tak, že vy vyjednáte na základě návrhu komise, ale myslím si, že my se musíme spojit na základě zprávy Gariga. Já nevím, jestli to je jenom neporozumění z mé strany, nebo jestli jste změnili celý ten postup nebo stanovisko. Andreji, pozice komise je, tako, je tady vyjádřena ve zprávě Gariga, ale my říkáme to, že tohle je prostě minimum, pod které už nepůjdeme. A tady hovořím tady o tom aktualizovaném návrhu komise ke politice soudržnosti, že naši vyjednavači by neměli umožnit členským státům, aby se pokusili jít ještě pod to minimum, které navrhuje komise. Ale samozřejmě Pozice parlamentu je vyjádřena ve zprávě Gariga a o tom se hovoří i ve mém stanovisku na začátku, že prostě potřebujeme toto jasné minimum a pod to už nepůjdeme. Má někdo ještě nějaké další připomínky? Já myslím, že tady nemáme mnoho času na pozměňovací návrhy, ale myslím si, že je důležité, abychom dnešek, zítřek a pondělí využili v, politických frakcích, abychom popřemýšleli nad tím, co ještě dodat k tomuto stanovisku protože si myslím, že to bude velice zásadní záležitost. Tady eh, vidím také potvrzení toho, že tento týden mě informovali o tom, že skutečně na plenární zasedání ve Štrasburku v říjnu, kdy budeme hlasovat o té průběžné zprávě. To mi teď potvrdili. Pokud nikdo další se nehlásí, tak bych chtěla požádat komisi. Ne, nic nemáte. Komise nechce hovořit, protože vy nejste s oddělením pro rozpočet, ano? Možná někdo z komise ví, jestli, jestli ESF je v 1A nebo v 1B. To je určitě CEF. E. Komise prostě jenom provedla technickou aktualizaci v tom novém návrhu nařízení radě o víceletém finančním rámci. A to, že to číslo se změnilo za prvé kvůli novému výhledu a za druhé kvůli přístupu Chorvatska. Myslím, že je tam také něco o Kypru, pokud si to správně pamatuji. Ano, to sjednocení Kypru, myslím, že tam něco, eh, nějaká zmínka je, ale z našeho hlediska si myslím, že nejdůležitější je ta změna eh, toho celkového čísla kvůli novému výhledu. Chorvatsko to je takové neutrální, prostě Chorvatsko se bude postupně přidružovat, to se tam navrhuje, ale myslím, že k tomu bychom se asi vyjadřovat neměli. Pro nás je důležité eh, to celkové číslo, které vychází z toho nového výhledu. A myslím, že komise už asi chce něco říct, nebo ne? My jsme chtěli pouze eh, se omluvit za to, že zástupci komise tady nemohou být, protože se změnil program zasedání, ale s potěšením bude komise reagovat písemně na příspěvky, které zde zazněly. Ano, takže komise teď nemůže nic říci. Jan Olbrecht, prosím. Ano, toto je velice zajímavý Eh, návrh. Bude zajímavé si eh, vyslechnout písemnou odpověď. Takže položme otázku, aby mohla komise odpovědět. Takže moje otázka pro DG Regio je za prvé, aby vyjasnili tu, eh, ten výhled, ten předpověď, ale to je celkem jasné. A za druhé, co těch 40 miliard za, pro Connecting Europe? Je to v rámci politiky soudržnosti nebo mimo politiku soudržnosti? Pokud to budeme mít písemně, bude to ještě lepší. Ano, bude to písemně protože je to napsané v tom aktualizovaném návrhu, je to tady pořád ještě v rámci politiky soudržnosti, protože komise tam vůbec neměnila obsah. Oni prostě jenom technicky aktualizovali ty údaje. Takže jasně o tomhle není pochyb. Connecting Europe Facility, stejně jako před rokem, je ještě stále v rámci politiky soudržnosti. Tak je to ale v dokumentu komise. Nicméně my víme z jiných zdrojů, že rada. Takže otázka, možná by nám komise mohla písemně říci, nebo nás informovat, jaký je současný stav vyjednávání, jestli se to plánuje změnit, jestli se něco plánuje někam přesunout, Jenom, aby to bylo jasnější. Dobře, můžeme, říká paní předsedkyně, se tady zeptat komise. Prosím, zástupci komise, mohli bychom se všem prostřednictvím takto zeptat? Pokud ne, tak to napíšeme, ale doufám, že můžeme požádat zástupce komise, aby naši otázku předali. Je to otázka tady ohledně současné situaci já myslím, že se nic nezměnilo, ale můžeme se tady zeptat. Takže prosím, mohli byste se, mohli byste předat naši otázku komisi, naši žádost o informace ohledně současnému stavu eh, vyjednávání ohledně Connecting Europe Facility, pokud je o vyjednávání eh, rozpočtové. Děkuji. Nevím, jestli tady je nějaká další připomínka k této otázce. Nevím, jestli Andrej by ještě chtěl zareagovat na některé připomínky, které zazněly. Hmm, děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Doufám, že předložíte v několika následujících dnech eh, nějaké pozměňovací návrhy. Myslím, že lhůta je na konci příštího týdne a my budeme nadále spolupracovat se stínovými zpravodaji a naší politickou frakcí, tak abychom dospěli k nějakému silnému textu, silné formulaci, která obra, jak se bude hájit naši pozici. Děkuji, takže lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, to nám ještě zbývá. Myslím, že ji můžeme stanovit na 17. července 12.00, to je asi nejzaší termín, takže příští úterý. Děkuji. A teď už má slovo opět Markus, protože už je zde přítomen. Takže začneme připomínkami Markuse na začátku a napojíme tady, navážeme na diskusi. Myslím, že Viktor tu ještě není, ale pokud to správně chápu, tady tak jediným stínovým zpravodajem, který je přítomen, je Oldřich. Takže Oldřich potom se vyjádří. Sorry? activism. I don't know if you, heard it. Yes. A Oldřichem. Takže Oldřichu, já se omlouvám, už máte slovo. Eh, děkuji pěkně za slovo. Eh, dámy a pánové, eh, domnívám se, že tato debata je velmi důležitá a proto je potřeba sledovat eh, celé, všechny tyto souvislosti jako takové. Je potřeba si uvědomit, že v současném období jde o daleko větší alokaci na eh, tento nástroj, víceméně zhruba o trojnásobnou oproti minulému období, kdy bylo vyčleněno 12 miliard eh, euro, včetně dopravních, ale i energetických projektů jako takových. Když se podíváme na to rozdělení dostávajícího období, tak necelých 10 miliard by mělo být věnováno na ICT. Eh, můj, směřu, můj pozměňovací eh, můj pozměňovací návrh v této oblasti směřuje do toho, aby se rozšířil ten sektor i o takzvané chytré sítě a nové technologie jako takové. Co se týče energetických sítí, eh, tam si myslím, že ta souvislost je velmi jasná tady bude velkým problémem vyčerpat tyto peníze z důvodu získání stavebních povolení pro ty jednotlivé sítě, protože eh, prosadit se přes eh, stávající legislativu je někdy velmi složité. Ale eh, rád bych se potom věnoval celkové této části jako takové. My jsme přijali včera při hlasování Eh, jeden pozměňovací návrh, který se týká eh, přesunu eh, těch 10 miliard z kohezní politiky. Výsledkem včerejšího hlasování k legislativnímu balíčku byl kompromis v tom smyslu, že pro celé následující programovací období peníze z toho kohezního fondu určené na CEF zůstanou součástí národní obálky daného členského státu a projekty se budou dohadovat bilaterálně mezi komisí a daným členským státem. Myslím si, že eh, toto by mělo být nějak promítnuto i do tohoto návrhu jako takového, aby bylo naprosto jasno, z čeho vycházíme. Eh, dále si myslím, eh, že v rámci flexibility je potřeba umožnit určité rozšíření těchto projektů v oblasti dopravy na bázi jednání s těmi jednotlivými státy. Nemůže to být úplně fixní a je potřeba zohlednit některé místní podmínky jako takové. Čili to jsou, to jsou mé hlavní připomínky eh, k této oblasti. Eh, další technická se týká eh, souvislosti části, která podporuje energetiku a tam můj požadavek zní na změnu z takzvaných nízkouhlíkových na nízkoemisní opatření a zahrnutí velkých podniků mezi možné příjemce podpory v oblasti obnovitelných zdrojů energie. To jsou asi hlavní požadavky z mé strany nebo ze strany naší frakce. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, Viktor Buštenáru. Thank you very much indeed and sorry. Děkuji a omlouvám se za spoštění. Eh, eh, začnu tím, že eh, připomenu to, o čem hovořil pan Piper, že došlo k chybě v nařízení, nařízení o fondu soudržnosti, protože v obou dvou těchto textech Eh, nařízení jsme přijali kompromis, který stanoví věc, která podle mne se vztahuje tedy ke Connecting Europe Facility a měla by být eh, silným základem pro další vyjednávání s radou a komisí. A jakmile toto je jednou přijato, mělo by to pro nás být hlavním základem a principem pro eh, realizaci Connecting Europe Facility. Celý výbor eh, by eh, neměl dělat dvakrát eh, tutéž chybu. Chci poděkovat panu Piprovi za jeho dokument. Podrobně jsem to zkontroloval, než jsem přišel do výboru. A mám několik názorů které už byly také vyjádřeny jinými kolegy z různých, ze všech politických skupin. Dobře, víte, že nejkontroverznějším tématem od začátku je to, jakým způsobem 10 miliard má být převedeno nebo nemá být převedeno, převedeno na ty centrální správní e, orgány Ten kompromis, ke kterému se včera došli ve zprávách, se zmiňuje o tom, že členské státy mají e, právo rozhodovat o projektech, projektech, které tedy budou implementovány v rámci Connecting Europe Facility, nástroj pro propojení Evropy, CEF. A to je tedy dobré sdělení pro radu i e, komisi. Včerejší kompromis uvádí, že ty finanční prostředky nebudou převedeny, ale budou uchovány v rámci národních obálek. A před jakoukoliv realizací ten orgán, který je pověřen zprávou, než začne implementovat, musí mít eh, sou, eh, souhlas členského státu, což je jasná záruka, která umožňuje, abychom takto ze zdravou filozofií vedli daný projekt, aby byl tedy implementován a aby zde byly patřičné záruky současně. Ale samozřejmě máme tu ještě prostor k vyjednávání. Stejný princip by měl být použit také na Digimove a eh, eh, další související témata v rámci nástroje CEF. Myšlenka Vyznačení těch 30 eh, z CEF pro, pro projekty přeshraničního charakteru. V podstatě CEF má konzistentně eh, svůj eh, přeshraniční rozměr. U energetické infrastruktury nebo u dopravní infrastruktury to tak bývá, ale 30 je možná příliš. ty důvody, které zatím vším stojí, nejsou možná dostatečně vysvětleny zpravodajem. Možná bychom tedy měli eh, určitou část toho fondu vydělit eh, v daném fondu, ale ne 30%, protože to je opravdu hodně. A eh, záleží na charakteristických rysech každého jednotlivého členského státu. Některé členské státy mají dramatické problémy, jiné členské státy nemají tak dramatické problémy. Jedná se o drastické snížení možné flexibility. Nyní jsme pouze v rané fázi eh, celého procesu. Až budeme mít návrh, budeme pracovat o, na pozměňovacích návrzích a já bych byl rád, abychom na tom spolupracovali všichni. Ale úplně na závěr bych chtěl říct panu zpravodaji a také všem eh, dalším eh, aktérům, tedy komisi a radě, že je zjevné, že takovéto projekty jsou důležité. Potřebujeme nástroj CEF a potřebujeme, aby byl implementován. Ale když eh, máme tu 20 pozměňovacích návrhů, ale ty jsou zaměřené na úplné zrušení eh, CEF. Když vezmeme v úvahu ty tři dohady, které budou eh, na radě, měli bychom dojít k nějaké dohodě mezi námi. A pak bychom tedy všichni se měli zaměřit na to, jaké problémy tu mohou být a měli bychom dosáhnout patřičného kompromisu, abychom náš cíl umožnili. Protože pokud se rozroste opozice, a to už opravdu budu končit, pokud se opozice mm, rozroste a posílí, tak bude pravděpodobně e, veliké riziko ohrožující e, celý nástroj CEF. Ano, je důležité tento nástroj mít a také smířit, e, spojit ty dvě pozice. A já doufám, že na podzim, až se vrátíme po létě, i Digimove bude Eh, toto bude bráno v úvahu a na výboru TRAN bude vzata v úvahu dramatická potřeba eh, kompromisu. My ve výboru REGI jsme vyjádřili ochotu a připravenost a schopnost dosáhnout rozumného kompromisu a doufám, že další k tomuto závěru dojdou také. Jde o to, abychom měli společně upravený text z pravidly, která bude konečně možné aplikovat. a přijdu s dalšími pozměňovacími návrhy. Důležité však je dosáhnout kompromisu. Děkuji, Lambert van Nistelrooy. Uh, ano, děkuji vám. Děkuji i Markusovi. Já myslím, že eh, skutečně tady se ukazuje, že včera jsme si stanovili nějakou stan- nějaké stanovisko, nějaký svůj postoj a postoj byl jasný. Budeme podporovat Connecting Europe Facility, protože je to nástroj, který jsme využívali v minulosti. Ale jak na silnicích, tak pokud jde o er-, ty er-, sítě pro energii i energetickou infrastrukturu. Eh, proto jsme úspěšné řešení v minulosti neměli a proto se teď musíme na to zaměřit více, musíme mít eh, geograficky širší přístup a zaměřenější přístup. Ale včera jsme si řekli, že to uděláme postupně. A to znamená, že pokud komise nepřijde s nějakým úplně jasným vysvětlením, a ono to není až tak těžké. Evropská komise nám může odpovědět na tu otázku, kterou položil před chvíli Jan Olbrich. Markusi, to se stalo v rámci té debaty o víceletém finančním rámci. A komise může nám vysvětlit, jak to je vlastně ve skutečnosti, jestli to je v rámci soudržnosti, anebo jestli to je z nějakých rozumných důvodů mimo soudržnost. Ale podle toho textu, který jsme dostali tento týden, je to prostě všechno tak jako dřív. A my jsme tady včera si stanovili jasný přístup během hlasování a sice, že zůstaneme v té linii soudržnosti a pokud oni nám to ještě dostatečně nevysvětlí, tak my prostě svoje stanovisko nezměníme. A jak to řekl pan Besonar, tak my jsme otevření vyjednávání, ale pokud nám nevídou vstříc, no tak se prostě nic nestane. Ať přijde zástupce komise k nám do výboru. My jsme jejich spoluzákonodárci, takže ať přijdou za námi do výboru. Já tady nekritizuji tím Markuse, protože Markus řekl, že jeden z těch dvou článků Kus je trošičku dál, než my jsme došli včera během hlasování, ale uvidíme, kam se dostaneme během toho vyjednávání. Ale vlastně tady není žádné, žádný protimluv. Teď ale záleží na Evropské komisi, jestli nám to vysvětlí. A dívám se na článek 15. Prostě nesmí se to směšovat s nějakými stropy. A my musíme zjistit, jak to ve skutečnosti je. Oni nám musí poskytnout jistotu. A tímto způsobem musíme postupovat. A včera během hlasování eh, mi pozdě i volali ostatní, proč jste hlasovali tak, jak jste hlasovali. A já jsem se jich ptal, vy jste si nepřečetli ten náš pracovní dokument? My jsme řekli, že to chceme podpořit. Ale my jsme předložili náš pracovní dokument v listopadu do konce loňského roku a v, té, v tom mezidobí se na druhé straně, tedy v komisi, vůbec nic nestalo, žádná reakce. Takže se nedá říct, že bychom se vzdávali své zodpovědnosti jako spoluzákonodárce. Takže tím jsem chtěl vysvětlit, že my jsme včera žádnou chybu neudělali. V žádném případě. My jsme jenom zaujmuli stanovisko a je tady jasná výzva na komise, protože my jsme dostali mandát k vyjednávání. A pokud oni přijdou s něčím, co bude dobré, tak proč ne? Ale musíme se na to podívat tak, jak navrhl Markus. Prostě uvidíme, jak daleko se dostaneme. Ale já chci skutečně, aby se něco pohlo i na druhé straně, tedy na straně komise. Naprosto podporuji Markusův nápad, že bychom se měli především zaměřit na ty přeshraniční eh, regiony a že bychom se měli věnovat, nebo že bychom měli souhlasit s těmi 30%. Včera jsme to vlastně i tímto způsobem řekli během hlasování. A poslední moje poznámka je, pokud chceme pomoci Jižní Evropě se vší tou sluneční energií, solární energií, tak musí existovat to propojení tak, aby bylo možné tu energii převést na sever. A tímto způsobem budou moci některé ty regiony eh, eh, vytvořit nějakou novou hospodářskou aktivitu, nějakou vitalitu. A úplně poslední věc, pokud Evropská komise přijde s nějakým jasným návrhem, tak je to dobře. A pokud nepřijde s ničím, tak celý CEF prostě padne oni ohrožují celý ten svůj nápad. Protože když si vyslechneme, a pokud poslechneme radu, což je druhá strana tedy Rubikonu, tak to celé padne. Uh, thank you. Děkuji. Ještě než dám slovo Janovi, tak bych chtěla říci, že 12.6. jsem napsala takový dopis komisi a žádala jsem o vyjasnění. Před měsícem to bylo. Takže slovo má Jan. Ano, já si myslím, My bychom, když připravujeme svoje stanovisko jako výbor, bychom si měli uvědomovat, co se vlastně děje. Za prvé máme politickou nutnost vytvořit nějaký nástroj, který umožní vytvořit evropské projekty v rámci eh, těchto infrastruktur, a to je jedna z těch priorit Evropské komise. A není náhodou, že celých 50 miliard, tedy těch 40 plus 10, bylo vloženo do 1B, tedy do politiky soudržnosti. Neměl bychom zapomínat na to, že to bylo vloženo do so- politiky soudržnosti a politika soudržnosti je automaticky založena na sdíleném řízení. Zároveň, ale ten návrh, který byl předložen, tam nejde jenom o peníze, ale také o metodu. A jde o to, že musíme vytvořit, nebo tady spíše využít existující agentury na evropské úrovni, a zavést ty takzvané evropské projekty. A to je akce, něco podobného jako TNT, která je centralizována v Bruselu. A myslím si, že evropské projekty dávají smysl, něco na evropské úrovni udělat musíme, ale otázkou je, jestli by to měla být tady nějaká nová agentura nebo ty stávající, to je ještě otevřená otázka a do toho teď nechci zabřednout. Druhá věc je, a taková je skutečnost, že nebude možné to napsat do našeho dokumentu. A ten problém, ta realita se týká těch stropů, protože ty stropy vlastně nejsou zakotveny v žádném nařízení. Ty stropy jsou otázkou politické dohody mezi členskými státy a komisí. Komise navrhla strop 2,5 a o tom se teď diskutuje. Diskutuje se o tom i v rámci toho víceletého finančního rámce. A Evropská komise pod tento strop schovala i celý fond soudržnosti. Může se nám to líbit, nebo se nám to nemusí líbit, ale prostě tak to je. My to nemůžeme eh, dát ani do diskuse o právním nařízení, protože ono to není právní otázka, je to politická otázka. To, ty stropy tam prostě nemůžeme uh, použít jako právní argument. My si můžeme přát, aby to tak nebylo, nebo předstírat, že to tak není, ale je to prostě politická věc. Samozřejmě my všichni víme už celé měsíce, že když komise říká, že ty že tedy, eh, když jeden komisař říká, že ty peníze berou, tak druhý říká, že se dávají. A to, co říkal Lambert, je tady naprosto jasné tady v tomto kontextu. Ale pro nás není důležité, jestli se to někde bere nebo naopak někam dává, ale problém je v celém tom systému politiky soudržnosti. Existuje tady systém, který říká, že fond soudržnosti je na velké projekty a že je založen na Maastrichtské dohodě, Maastrichtské smlouvě. A tam se hovoří o makroekonomických sankcích, tedy typu toho příkladu Maďarska. Takže ten, když vezmeme ten fond soudržnosti jako takový a na právním základě zavedeme takovou situaci, kdy snížíme finance v rámci jako fondu soudržnosti a ty peníze převedeme jinam, tak je otázka, jestli to pořád ještě je fond soudržnosti nebo je. Komise říká, že už to nebude v takovém případě fond soudržnosti. Takže prostě z právního hlediska snížíme, zmenšíme ten fond soudržnosti. Už to nebude fond soudržnosti, ale budou to finance typu fondu soudržnosti. Nebude to ten fond soudržnosti jako takový, protože už tam nebudou ty makroekonomické sankce. Nezapomeňme tady, že jsme si vypracovali takovýto seznam a teď tedy snižujeme objem těch prostředků. Osobně si myslím, že někdo udělal chybu, že už se to mělo udělat dříve, že tady jsme měli dát nějaké peníze na stranu. A já jsem velice proti tomu, abychom nějaké prostředky odebírali z Fondu soudržnosti, protože to nemá souvislost s těmi projekty. Ty projekty jsou v pořádku. A nebo si tedy otevřeme diskusi o projektech, ale myslím, že Markus navrhuje ve svém dokumentu, abychom měnili jeden projekt. Můžeme tam upravovat i ten seznam projektů? Ono je to obtížné, protože můžeme hovořit o tom, jestli všechny ty projekty jsou správné, ale já tady jsem opravdu velice proti tomu, abychom těch 10 miliard převáděli z Fondu soudržnosti jinam, ale budu podpořo, podporovat to, abychom tyto prostředky využili pro stejné projekty, ale jiným způsobem, třeba prostřednictvím e-markingu tady nebo prostřednictvím nějakých obligací, povinností a tak dále, jak jsme si řekli včera, protože když ty peníze odtud vezmeme, tak je to otevřené řízení. Kdo bude lepší, ten vyhraje. Je to celkem nejasné na evropské úrovni, to je tedy ta nová metoda, že ten, kdo přijde první, ten dřív mele, ten, kdo přijde první, ten je považován za nejlepšího, je to zvláštní metoda tady, ale moje poslední poznámka ještě. Uh, je taková, že nevím, jestli jste si všimli, že ve všech dokumentech, nad kterými teď pracujeme, nejsou čísla. Toto je jediný dokument, o kterém teď hovoříme, kde jsou čísla. Jak to tady máme dělat? Všude si dáme jenom XXX. Jak máme hovořit vlastně o 10 miliardách, když máme snížit finance v rámci fondu soudržnosti? Pokud se sníží ta celková částka, budeme pořád hovořit o 10 miliardách, protože pak to bude představovat větší procento z toho celku než dřív. Dejme tam tady nějaké 3x třeba. Ani nehovořme o 30 miliardách pro CEF, protože když se celkové, celková částka sníží, tak to je nesmysl. Dejme tam nějaká 3x třeba. Já se omlouvám, že hovořím tak dlouho, ale za prvé podporuji CEF jako koncept tedy pro velké evropské projekty. Nemám žádný problém s tím seznamem projektů, nemám žádný problém se 40 miliardami, ať už se to rozprostře jak chce, to je problém komise. Ale když bychom měli vzít finance z Fondu soudržnosti, tak to zničí celý ten systém, protože jaká bude potom skutečnost, jak to bude v reálu vypadat. Ty peníze vezmeme ze Fondu soudržnosti z nějakého členského státu, dá se to nějaké agentuře, potom členský stát požádá o projekt a projekt si bude dělat přímo ten uh, členský stát. Stejně jako, ne ta agentura, je to stejné jako v rámci Fondu soudržnosti, jenom se tam přidá ten jeden zbytečný mezikrok. Já se omlouvám, že mluvím tak dlouho, ale jsem proti tomu, aby se ty peníze braly z fondu soudržnosti a budu rozhodně žádat, abychom v našem dokumentu, jako náš výbor, neměli žádná konkrétní čísla, aby tam bylo xx nebo cokoliv. Děkuji. Richard Zeber. Děkuji, paní předsedkyně. Zcela nezávisle na problematice, kterou tady popsal Jan, přece jenom si myslím, že bychom měli zvažovat, jak tyto peníze použít, abychom ty slabiny v celém systému odstranili. A tady domnívám se, Eh, bude nezbytné to centrálně plánovat, zejména když se jedná o přeshraniční spolupráci a členské státy mají tendenci k tomu vytvářet krásné své sítě, ale když se jedná o přeshraniční spolupráci, tak jim chybí peníze a také politická vůle něco dělat, po případě radši se postaví nebo financuje dálnice směrem k hranici a to končí prostě na hranici. A pak je to země nikoho. Domnívám se, že návrh Markuse je velice příhodný pro to, abychom mohli dosáhnout pokroku v tomto bodu, zejména když se podívám na jeho pozměňovací návrh číslo 9, Myslím si, že tady máme zvláštní úkol, který může, kde můžeme pracovat s evropskými penězi. A teď se chci zeptat Markuse, pozměňovací návrh číslo 12. Tady se hovoří o těch přeshraničních projektech a ty tam hovoříš o výpisu veřejného řízení pro tato přeshraniční E, pro tyto přeshraniční projekty. Víme, e, že tendry jsou vždycky velmi komplikované. Jak si to představuješ? E, vždy, když se podíváme na evropské právo, pak je třeba dodržet prostě celé svazky, nejenom evropské právo, ale také obě či více vnitrostátních práv. Jak si představuješ, že to bude vůbec proveditelné? Myslím si, že ten nápad je dobré, ale jak má vypadat konkrétní podoba toho použití, když se třeba budou stavět nějaké silnice práce a teď budou nejrůznější metody hodnocení eh, prostě v těch sousedících státech, eh, včetně práva evropského. mali se to tedy evropsky používat, abychom prostě neskončili v totálním zmatku. Druhá otázka, to je taky otázka na komisi co se týče doby, období pro schvalování návrhu, protože u těch velkých projektů, ať už je to infrastruktura nebo energetika, tady prostě to trvá věčně 5, 6, 7, 8, 9 let. A tady máme také problém například, když se staví silnice nebo železnice, eh, je potřeba samozřejmě povolení k vykupování pozemku nebo k plánování. Teď tady ještě eh, padl návrh na energetiku a pan komisar komisař příslušný pro energie řekl, že prostě to povolování musí být uděleno do tří let. A to je odvážné. A myslím si, nemělo by smysl v této souvislosti prostě sem zabudovat také určitou lhutu, abychom eh, to schvalování urychlili, protože když dostaneme peníze 2014 a první projekty budou jaksi způsobilé ke stavbě až v roce 2022, tak to přece jenom nebude tak účinné. Měli bychom se snažit donutit členské státy k tomu, aby zorganizovali skutečně soustředěnou metodu povolování tak, aby během dvou, tří let ta záležitost byla eh, postavitelná. To by mě zajímalo, tvoje nápady k tomu. Děkuji. Yes, Děkuji, ano, Konstance Král. Ano, příspěvek pana kolegy Zebera mi přece jenom podnítil k tomu, abych tady řekla jednu věc. Ano, je to správné, vždycky jsme chtěli tady ve výboru i pan Lambert a já jsme to podpořili, tyhle ty Connecting Euro Facility ale je také důležité, když bychom bývali nenašli včera ten kompromis, tak by vůbec tyto connecting facilities neexistovaly protože se to nachází v tom všeobecném nařízení a byl to dostatek žádostí na naprosté vyškrtnutí. Bez jakéhokoliv kompromisu nám se podařilo nalézt kompromis. Já doufám, že se odrazí ve stanovisku Markuse Pípera a myslím si, že bychom měli začít s tím tak trochu jinak uvažovat. Správné je, že se říká členské státy uvažují raději centrálně a nepře, nemýšlejí tolik o přeshraniční spolupráci. Ale uvědomme si, že ten kompromis, který jsme včera nalezli, by nám měl pomoci k tomu, abychom nalezli cestu k sobě a ne, abychom tady něco každý proklamovali, jako bychom k tomu kompromisu včera vůbec nedospěli. Je přeci třeba, abychom se my i my pohli z našich pozic tady v parlamentu, abychom mohli tvořivě Eh, působit v naší práci. A domnívám se, že i výbor pro dopravu eh, tomu porozumí a podnítí ho to k tomu, aby si řekl, jak se můžeme přiblížit v našich postojích. I, a doufám, že se to odrazí i v hlasování a jistě budou existovat diskuse, jistě budou existovat vyjednávání, ale měli bychom tady udržet jistou míru kreativity a zároveň ochoty ke kompromisu tak, abychom tyto projekty zabezpečili do budoucna. Um, Děkuji. Nevím, jestli někdo z komise by se ještě chtěl vyjádřit. Pan Pake? Nebo já nemám brýle, tak nevidím pořádně. Prosím, máte slovo. Děkuji, já jsem z DG Move s panem Paké, on bohužel je tady na jiném zasedání, takže nemohl přijít dnes. Já bych chtěl připomenout, že komise vítá většinu těch prvků, které jsou obsaženy v pan, ve zprávě pana Pípra. Já je nebudu všechny vyjmenovávat, ale chtěl bych vzpomenout jenom to, že plně podporujeme posilování synergií v, s ERDF, zaměření na přeshraniční regiony. V dnešní době 60 TNT eh, jde na tyto aktivity, takže skutečně nemáme problém posílit ten přeshraniční aspekt a my jsme všichni si vyslechli během dnešní diskuse celou řadu otázků, která se týká těch 10 miliard. A já bych chtěl připomenout, že ten převod těch, ten takzvaný převod 10 miliard z fondu uh, soudržnosti na CEF z hlediska komise vidíme jako takový rozpočtový artefakt, protože ty peníze nebyly komisí navrženy do Fondu soudržnosti. Tyto peníze mají být využity na CEF, byly proto určeny. Ten rozpočtový veletoč že to máme nejdřív dát do, sou, do fondu soudržnosti a pak to přesunout, tak to je ze dvou důvodů. Za prvé zajistit, že ty peníze, těch 10 miliard, skutečně půjde jenom těmto příslušným členským státům. A proto CEF je centrálně řízený nástroj, který je založený na soutěži mezi projekty. A tak, aby existovala eh, pozitivní diskriminace pro členské státy, které se účastní soudu, fondu soudržnosti, tak proto právě děláme to, že to nejdřív pošleme do fondu soudržnosti, tak aby to skutečně bylo rezervováno pro ty členské státy a projekty, které jsou v rámci fondu soudržnosti a tak, abychom mohli použít tu vyšší míru spolufinancování, která je v fondu soudržnosti. To jsou tady ty hlavní důvody. A kdybychom to rovnou dali do CEF, tak tyto dvě věci by nebyly zaruč, zaručeny. Pokud si navrhneme eh, vyšší míru spolufinancování pro některé členské státy nebo jenom některé regiony a neprohnali bychom to přes ten fond soudržnosti, tak bychom prostě diskriminovali ostatní a to by prostě nešlo. Proto sdílené řízení bude nadále platit pro těch 10 miliard. To z našeho hlediska není možné. My jsme jasně navrhli, že 10 miliard do CEFu prostě půjde a že to bude rezervováno pro členské státy, které se účastní fondu soudržnosti. A že to tady provedeme tak, že nejdříve to dáme do fondu soudržnosti, bude to tím pádem rezervováno pro ty členské státy, které jsou účastní, a pak se to přesune do CEF. Pokud jde o komisi a rozpočet, tak my jsme skutečně navrhli, aby CEF byl prezentován jako součást té podpoložky soudržnosti v rámci tedy jedničky. Já teď chápu, že rada to přesunula zpátky do 1A a oddělila to od 1B, ale to není pozice komise, protože komise navrhla, aby to patřilo společně do, do stejného okruhu jako politika soudržnosti a do stejného podokruhu. A my samozřejmě víme, že CEF, i když je ve stejném podokruhu jako v politika soudržnosti, tak to bude stílené řízení a to není žádný protimluv. A já bych tady chtěl pro zápis uvést, že v roce 1980, v 80. letech na začátku, když to začínalo, tak politika soudržnosti se, a fond soudržnosti podléhal tady eh, řízení komise, centrálnímu řízení a skutečně to bylo rozhodováno případ od případu. A tady bych chtěl ještě připomenout, že smlouva v rámci transevropské sítě specificky říká, že e, Fond soudržnosti může financovat projekty v rámci TNT, dopravní projekty, a proto si myslím, že jsme plně v souladu se smlouvou tím, že některé ty peníze které procházejí fondem soudrž, soudržnosti nejdříve, než půjdou do CEFu, že tady tímto způsobem financujeme takovýto typ projektů, to je v pořádku. Já jsem si tady vyslechl celou řadu jiných možností pro to, jak by se mohly využít tyto peníze pro členské státy v rámci Fondu soudržnosti, že by to tady mohla být nějaká vzájemná podmíněnost, tak aby ty projekty třeba přeshraniční nebo železniční mohly být financovány. My jsme tohle zkoušeli, ono to nefungovalo a nebude to fungovat. Znamená to, že ta přeshraniční infrastruktura, která prostě vyžaduje, aby ty členské státy to ladily společně, to prostě nebude možné. My víme, že takovéto železniční třeba projekty, které budou nutné pro udržitelný eh, systém a infrastrukturu mezi těmi členskými státy, to prostě nebude možné těmito jinými postupy. A kdo potom bude na vině? Bude to, budou to ty západní členské státy, které jaksi Eh, tomu zabránili, anebo protože hlavní ta škoda bude na straně těch členských států, které nebudou mít ty propojené systémy, které potřebují. Skutečně by mě zajímalo, kdo bude mít výhodu z toho, že se budeme snažit to, ty peníze nadále nějakým způsobem udržet pod fondem soudržnosti za každou cenu, když potom to bude znamenat, že ve výsledku nebudeme moci těžit z těch výhod, které bychom měli z propojeného dopravního systému v Evropě. Já bych chtěl já myslím, že pan Kalas skutečně velice rád přijde do vašeho výboru a vysvětlí to, co já jsem teď velice stručně vysvětlil. Děkuji vám. Děkuji. Pokud jsem správně pochopila, porozuměla vašemu jménu, já bych chtěla říci, že my tady rozhodujeme o tom, o čem budeme diskutovat nebo nebudeme diskutovat, takže když vy říkáte, že bychom tady toto neměli probírat, tak to je na nás, abychom se o tom rozhodli. Eh, ano, je nám jasné, že tady ty peníze jsou pouze poslány prostřednictvím Fondu soudržnosti do CEF a to jasně ukazuje, toto vysvětlení komise jasně ukazuje, že tedy si musíme skutečně musíme počkat až na to konečné vysvětlení komise, protože mám pocit, že nám neříkáte až tak úplně pravdu, ale ještě Konstance Král. Äh, no tedy já musím říci, kdybych teď žila v NDR, sice by se mi to nestalo, protože bych nebyla poslankyně, ale řekla bych to právě hovořila betanová, betonová kebule. No to mi přijde neuvěřitelné, co si tady musíme vyslechnout za poučování. Konec konců přece vstál, Ještě jsme tady my poslanci s rozhodujícími pravomocemi ti, kteří zákony dělají. To tedy pardon. Komise může samozřejmě předkládat svůj návrh, ale samozřejmě se musí vyčkat toho, jak zareaguje rada a parlament. To je neuvěřitelné, co se tady právě stalo aby se tohle můžete říci parlamentu v neformálním eh, jaksi kroužku, ale rozhodně ne na oficiálním zasedání, kdy se ho- hovoří o věcem, které se rozhodly a které podle mého názoru byly správné. Jedne, jedna věc tady zazněla právě. Můžete si být jisti, že pana komisaře budeme velice podrobně se vyptávat na tyto záležitosti a domnívám se, že to jistě nebyla poslední diskuze k tomuto tématu, ale může se klidně stát, že eh, k těm interconnecting facilities nakonec třeba nedojde, ale zda by to bylo eh, v zájmu Evropské unie, to je skutečně oprávněná otázka, čili já bych si tady prosím pěkně přála trochu více flexibility v uvažování komise. Nech předám slovo zpravodaji, přeje se ještě někdo promluvit zde za výbor? Ano, Viktor? Paní předsedkyně, právě nám bylo řečeno, že nemáme žádná čísla ani představu o celkovém rozpočtu na politiku soudržnosti, ale že jisté je to, jedinou jistotou je to, že bude o 10 miliard méně. To nám právě teď bylo řečeno že budeme mít o 10 miliard méně. Buď budou převedeny z fondu soudr- eh, soudržnosti, nebo prostě nebudou existovat. Jak je možné, že ještě před jakýmkoliv vyjednávání už teď víme, že budeme mít o 10 miliard míň? V Evropském parlamentu ve výbory regi mi to připadá nepřijatelné. To za prvé. Za druhé, já stejně jako vy jsem mnohokrát se pokoušel přesvědčit eh, oba dva eh, komisaře a dvě generální ředitelství MUV a Regio, abychom se sešli, připravili společný přístup, společné řešení. Do dneška, do tohoto okamžiku se nic nestalo. Nemůžeme být postaveni do takové situace, že buď to vezmeme, jak to je, nebo ať necháme být. To je přece zásadní, že se musí zvážit úloha spolurozhodování Evropského parlamentu. A tady se připomíní s Konstance a ostatním kolegům. Děkuji. Um, Někdo další, pokud nechce hovořit, tak předáme slovo Markusovi. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, tak trošku se bavím, protože normálně rubrika emoce patří vám mě, ale jakmile jde k věci, tak to je tedy potěšitelné. Dovolte, abych upozornil jeden výsledek, který tady hrozí pakliže ať už z jakýchkoliv důvodů bychom se rozloučili s těmi deseti miliardami. Byli bychom v té paradoxní situaci, že v bohatších oblastech budeme mít 21 miliard pro Connecting Europe Facility, kde prostě jsou i právní závazky. Richarde, abych zareagoval na to, co jsi řekl. Členské státy jsou povinny v rámci určitého období tyto záležitosti také eh, postavit. To je ten evropský tlak a já, považ, já si myslím, že je to dobré. A v západní Evropě by to tedy bylo a my všichni si přejeme rychlé napojení východoevropských trhu a tam by to možná nebylo, kdyby ztroskotala tato diskuse. Čili bych se skutečně moc snažil o to postavit tady most mně skutečně záleží na tom a jsem rád, že prošel ten kompromis ve článku 50. Předtím to bylo, kdyby to nebylo 50, bylo by to 84. Já bych to býval vyjádřil trošku jinak. Já bych býval řekl, že tyto peníze bychom po dohodě se členskými státy měli jaksi uvolňovat za zachování eh, pravidla soutěže hospodářské, protože toto pravidlo hospodářské soutěže je nesmírně důležité pro účinnost protože jinak tady budeme mít business as usual, prostě normálka. Jinak nedojde k ničemu, co by e, nutilo členské státy k tomu, aby byly efektivní. A teď bych rád zareagoval na další příspěvky, co říkal Lotra další. Celé týdny tady ještě čekáme na návrhy komise. Já na to koukám úplně naopak. To je přeci příležitost pro nás, Eh, jít k těm předlohám již prostě s uceleným nebo alespoň s částečným názorem. Já nejsem právník, já jsem politik a taky se bráním tomu, Richarde, abych u přeshraničních eh, typů spolupráce tady hledal právní metody. To není eh, moje povinnost. Já můžu tady v klidu hovořit, prosím. Já mohu předkládat politická řešení, ale praktické provedení, to musí přeci potom skonkretizovat komise. A tak se nám to jistě podaří i na základě e, prostě těchto našich mm, startovacích úvah, potom e, to e, příslušnými odborníkami, odborníky provést. Čili teď všem těm, kteří mají obavu, Eh, že by se mělo něco protlačit eh, v této zprávě. Beru na vědomí to, co se odhlasovalo článek 84 s kompromisem 50, na tom základě, že pakliže se nám to podaří dát do hospodářské soutěže, do hosp- metod hospodářské soutěže, budu spokojen. Přístup je přeci takový. Máme tady, nabízíme odstupňované řízení, to znamená více tendrů. Nejprve review. Pakliže členské státy přišly zkrátka nemusíme zlepšit třeba administrativní schopnost těchto zemí, aby se na příštích eh, tendrech mohli účastnit lépe vybaveně. A to je věc, kdy přece může pomoci komise. Já přeci rozhodně nechci, aby eh, se dostal nějaký stát do nevýhody a nebo nějaký stát si získal zadními vrátky výhodu. Já se domnívám, že v Evropě potřebujeme centrální zprávu prostředků. Znameně jako kritika evropských agentur, a tady jsem se skutečně, eh, a nešetřím kritikou, víte to, ale tady domnívám se, potřebujeme něco, musí se nám to podařit proto, abychom byli schopni popsat takový kompromis, který dodatečně dostatečnou měrou, promiňte, veme na polubu všechny členské státy. A ještě jedna věc ke kepingu, zřejmě k těm stropům. Jistě, formálně to tam nepatří, ale my jsme přeci politici, my nejsme žádní formalisti. I když je to možná nesprávné místo, ale mělo by se nám nějakým způsobem podařit, když nechceme do toho kepingu mít ty peníze z mm, fondu soudržnosti. Já to nechci Pánové z komise znají přece daleko lépe metody, jak provádět eh, politická rozhodnutí. Toto je pouze stanovisko výboru a nemůže to být všechno promyšlené až do konce. To je pouze snaha o to vnést dynamiku do tohoto svízelného procesu. Markus. Děkuji. Markusi, kolegové, chtěla bych vás ještě informovat o dalších lhůtách. Bude se hlasovat ve výboru TRAN 15, 5. Eh, eh, listopadu. Takže naše stanovisko můžeme přijmout v říjnu. Myslím, že máme 10. schůzi výboru. A ještě předtím máme schůzi 18. září. Takže místo toho, abychom teď otevřeli lhůtu pro pozměňovací návrhy, můžeme se o tom ještě jednou poradit 18.9. a požádat komisi o stanovisko. Víte, mně je to nepříjemné, já nevím, o čem bychom hlasovali na základě těch rozmanitých informací, které jsme obdrželi. Takže 18.9. budeme mít pozvánu komisi a uvidíme, co se dozvíme od komise, za nás baví pochybnosti. A potom budeme mít od 18. velice krátkou lhutu pro pozměňovací návrhy. Chtěla bych také požádat eh, Eh, Markuse, aby, abychom se na to připravili, abyste si následně nestěžovali, že je krátká lhuta pro pozměňovací návrhy. A pak tedy přijmeme, nebo budeme hlasovat tedy eh, ve výboru. A chtěli bychom takto přidejt chybám. Pokud souhlasíte s tímto návrhem, ano, můžeme pozvat. Pozveme tři, uvidíme, kdo přijde. 18.9. Tímto bych chtěla tento bod uzavřít. Děkuji Markusi za celou prezentaci. Kolegové, ještě máme dvě zprávy. A ty jsou od paní Manesku. Není přítomná. A ani nedala nikomu uh, uh, pravomoc tomu, aby promluvil. Ale já bych chtěla aspoň hovořit o lhůtě na pozměňovací návrhy. Takže lhůta na prozněvací návrhy, abychom mohli diskutovat o obou zprávách bez účasti paní e, zpravodajky. Já se omlouvám, na druhé straně to bude ale odložení hlasování ve v IMKU, tam mají nový program a budeme hlasovat pravděpodobně 17. prosince. Můžeme se na tuto informaci spolehnout, paní poslankyně? Ano, včera to bylo rozesláno všem členům výboru IMCO od sekretariátu IMCO na žádost stínových zpravodajů a pana Tarabely. Dostal totiž spoustu pozměňovacích návrhů a žádal o prodloužení lhuty. To znamená, že o tom můžeme diskutovat v září. V případě, že to nevyjde, je vina na vás tedy, dobrá. Takže obě dvě zprávy paní Manesku o veřejných zakázkách, protože IMKO ještě protáhlo tu lhutu, Eh, nebyla totiž vůle původně eh, odložit tuto zprávu na později. Nyní k tomuto rozhodnutí došlo a proto teď už máme jen poslední bod a to je mm, bod různé. Nic nemáte z vaší strany, já také za sebe nic nemám. Sejdeme se tedy v září 17. a 18. a de... Chci vám poděkovat zejména za včerejšek a přeji vám, abyste si dobře odpočinuli v průběhu letní pauzy. Děkuji též tlumočníkům a přeji eh, příjemné strávení léta.